Znovu zahajuji plenární zasedání. Oznámím vám výsledek druhého kola hlasování. Počet hlasujících 704. Prázdné nebo neplatné hlasovací lístky 37. Vyjádřeno hlasů tedy bylo 667. Absolutní potřeba většina 334. Kandidáti získali následující hlasy. Paní poslankyně Kellere 119 hlasů. Poslankyně Rego 43 Pan poslanec Sasoli 345 hlasů. Pan poslanec Zahradil 160 hlasů. Pan poslanec Sassoli získal absolutní většinu odevzdaných hlasů. Pan poslanec Sasoli se stává novým předsedou Evropského parlamentu. Já mu blahopřeji k jeho zvolení a přeji mu hodně štěstí pro jeho mandát a vyzývám ho tímto, aby se ujal předsednictví Evropského parlamentu. poslankyně, kolegyně a kolegové, drazí přátelé, zástupci institucí, vlád, pracovníci a pracovnice této administrativy. Jistě všichni chápete mé emoce v této chvíli, kdy se ujímám předsednictví Evropského parlamentu, kdy jsem byl zvolen vámi zástupci instituce, která více než kterákoliv jiná instituce má přímou vazbu na evropské občany, která má povinnost je zastupovat a hájit. Chtěl bych vám připomenout, že naše svoboda je dcerou spravedlnosti, kterou jsme byli schopni zajistit i solidarity, o ní jsme bojovali. Já bych tímto chtěl poděkovat panu předsedovi Tajanimu za jeho dosavadní práci, za velké úsilí, angažovanost, odhodlání, zápal v jeho práci, kterou věnoval této instituci. Zároveň bych chtěl také eh, přivítat poslance a konkrétně poslankyně, ženy, které zastupují 40 tohoto parlamentu. To je velmi dobrý výsledek, ale přáli bychom si, aby to bylo ještě více tuto chvíli na konci velmi intenzivní volební kampaně začíná legislativní mandát, kdy nás čekají nelehké úkoly a velká odpovědnost, protože nikdo nemůže být spokojen s tím, abychom dále pokračovali ve stávajícím stavu. Říkají nám to naši voliči, dokládá to ostatně i složení této sněmovny. My se nacházíme opravdu v době echopochální transformace. Máme velkou nezaměstnanost mladist, mladých osob, máme Eh, klimatické změny, máme velké globální výzvy, jenom abych zmínil některé z těch hlavních problémů. A tohle vše, abychom zvládli, potřebujeme přijít s novými myšlenkami, s novými ideami a musíme k tomu přistupovat s velkou moudrostí a zároveň odvahou. Musíme se snažit navázat na duch eh, otců zakladatelů, na ty, kteří se snažili bojovat s výsledkem války, snažili se bojovat s nacionalismem, snažili se prosazovat mír, demokracii, lidská práva a rovnost. V těchto měsících mnoho lidí vsadilo na pád tohoto projektu a snažili se podporovat rozdělení a konflikty které my jsme eh, dobře si pamatovali jako smutnou připomínku naší historie, ale naši občané nám znovu ukázali, že pořád ještě věří v tento mimořádný projekt který jediný je schopen reagovat na globální výzvy, na výzvy, s nimiž se musíme vypořádat. Musíme mít sílu znovu nastartovat náš proces integrace, změnit naši unii tak, abychom zajistili, že bude schopná reagovat silnějším rozhodnějším způsobem na potřeby našich občanů a abychom nabídli skutečnou odpověď na jejich obavy a na jejich stále více a více rozšiřující se pocit zmaru. Musíme se snažit znovu prosazovat naše základní hodnoty, svobodu, důstojnost. Na to musíme pamatovat každý den v rámci Evropské unie i mimo ní. Milé kolegyně, milí kolegové, velmi často myslíme na svět, v němž máme povinnost žít, v němž musíme žít a na svobody jich se těšíme. A vidíme, jak jsme na tom oproti jiným mm, na jihu, na východě, kteří někdy zapomínají, někdo zapomíná na to, že jiní mají jiný svět. Ne, že my jsme lepší, ale prostě je to jiné a my, Evropané, jsme pišní na naši diverzitu, na naši rozmanitost. Na to nezapomínejme. Připomeňme si, že v Evropě žádná vláda nemůže zničit eh, tu hodnotu osoby, člověka, důstojnost v našem světě. Připomínejme si, že u nás v Evropě Nikdo nemůže zavřít pusu našim oponentům, mm, kdy, a na to, že naše instituce jsou volbou demokracie, které byly svobodně zvoleny. Také nezapomínejme na to, že nikdo nemůže být odsouzen za svou vlastní víru, přesvědčení, vyznání, že u nás dívky i chlapci mohou cestovat, studovat, milovat se bez jakéhokoliv omezení. Nezapomínejme na to, že žádný Evropa nesmí být ponižován či marginalizován ze svého sex, svojí sexuální orientaci, že v evropském prostoru různými způsoby představuje sociální ochrana nedílnou součást naší identity. Náš hospodářský sociální model eh, a tržní model musíme znovu nastartovat. Naše hospodářská pravidla musí podpořit růst a také sociální ochranu a ochranu životního prostředí. Musíme se vybavit příslušnými nástroji pro to, abychom mohli bojovat s chudobou, abychom nabídli perspektivu našim mladým, abychom podpořili udržitelné investice, abychom posílili celý celý proces konvergence mezi našimi regiony a našimi teritorii, našimi územími. Digitální revoluce zásadním způsobem mění náš styl života, náš způsob výroby i spotřeby a potřebujeme taková pravidla, která budou schopna propojit technologický pokrok, rozvoj podniků s ochranou zaměstnanců a osob. Klimatické změny náš vystavují obrovským rizikům, která jsou zcela zřejmá. Potřebujeme tudíž investice a technologie, které budou čisté, které budou reagovat na to, co nám říkají miliony mladých lidí, kteří vyšli do, na, do ulic. A někteří z nich přišli i sem k nám do této sněmovny a připomněli nám, že neexistuje žádná druhá planeta. Všichni musíme pracovat na tom, abychom zajistili stále větší rovnost pohlaví. Musíme prosazovat stále větší úlohu žen na vyšší, vysokých postech eh, ekonomiky i celé společnosti. Dámy a pánové, tohle je naše vizitka pro svět, který nemá příslušná pravidla, která musí taková pravidla hledat a my musíme napomoci tomu, aby ta pravidla eh, vznikla ale toto vše ne, nastalo náhodou. Evropská unie není nějaká historická náhoda. Já jsem syn muže, který ve 20 letech bojoval proti jiným Evropanům. Jsem syn ženy, matky, která, když měla 20 let, musela opustit svůj domov a našla útočiště u jiné rodiny. Dobře vím, že tohle je historie, kterou máte i v mnoha vašich rodinách a zároveň také vím, že když bychom spojili naše příběhy a vyprávěli si je u sklenice piva, tak bychom nikdy neříkali, že my jsme děti nebo vnuci nějaké historické náhody. Ne, řekli bychom, že naše historie je napsána na eh, bolest oběti eh, mladých britských eh, mužů, kteří se vylodili na plážích v Bretani, na eh, té touze po svobodě, na mm, hledání spravedlnosti, na tom, co dělali hrdinové v varšavském getu, na tom, co dělali naši občané ve východní Evropě, na naší touze po bratrství, kdy Často vidíme, jak morální svědomí nás nutí nevzdávat se vlastní humanity a důstojnosti. Nejsme určitě nějakou historickou náhodou. Jsme děti a vnuci těch, kterým se podařilo najít protilék proti nacionalistické degeneraci, která eh, otravovala naši historii. Jestliže jsme Evropané, je to mimo jiné i proto, že všichni milujeme naši zemi, naši vlast. Ale pokud se z nacionalismu stane nebezpečná tri, eh, ideologie, je to jakýsi virus, který může způsobit destruktivní konflikty. Kolegyně a kolegové, my potřebujeme rozdíly a právě proto potřebujeme politiku potřebujeme, abychom tady měli politické evropské strany, které budou stále více schopné podpořit naši demokracii, ale zároveň jim musíme nabídnout nové nástroje, protože stávající nástroje jsou nedostačující. Tento legislativní mandát musí posílit procedury, které zajistí, že Evropský parlament se stane nedílným protagonistou evropské demokracie. Ale nezačínáme od nuly. Nezačínáme z ničeho. Evropa je postavena na svých institucích, které třeba, že jsou, třeba, že jsou nedokonalé, tak nám zajišťují naši svobodu a nezávislost. Naše instituce, díky našim institucím budeme schopni reagovat na všechny ty, kdo se snaží nás rozdělit. Takže řekněme si dnes v této sněmovně na začátku tohoto mandátu, že parlament bude garantem nezávislosti evropských občanů, že jenom oni jsou schopni psát a tvořit svůj vlastní osud. Nikdo za ně, nikdo místo nás. V této sněmovně spolu s dalšími mnoha kolegyněmi a kolegy, kteří mají velké zkušenosti a je zde také řada nových poslanců, kteří jsou tady poprvé. A všechny tyto já velice srdečně vítám. Já jsem si pročítal vaše životopisy a jsem přesvědčen, že se jedná o velmi pozitivní přítomnost. 63% tohoto parlamentu jsou poslanci, kteří jsou tady v prvním poslaneckém mandátu. Řada z nich se angažovala v různých sociálních aktivitách, společenských aktivitách, jsou velice kompetentní, eh, mají odbornou kvalifikaci. Řada z nich také třeba působila v oblasti ochrany osob a to je oblast, kde se Evropa určitě musí zlepšit, protože my musíme být schopni reagovat na nové fenomény, nové jevy, eh, migraci, kdy opravdu dochází k velké k velkým vyměnám mezi vládami a když se něco nepovede, tak se snažíme začínat od začátku. Dámy a pánové Evropské rady, tento parlament se domnívá, že nastala chvíle bavit se o reformě dublinského nařízení, kdy, což už tato sněmovna navrhovala i v předchozím legislativním mandátu. Velkou většinou. Je to vaše povinnost vůči evropským občanům, kteří požadují více solidarity mezi členskými státy. A dlužíte to také těm nebohým lidem z pocitu humanity, kterou určitě nesmíme nesmíme opomíjet a eh, která nás činí velkými v očích světa. Dámy a pánové rady, hodně je ve vašich rukou a vy eh, nemůžete z vaší odpovědnosti neustále odkládat vaše rozhodnutí a eh, prohlubovat nedůvěru našich občanů. Naši občané neustále se ptají v krizové situaci, co dělá Evropa, co udělá Evropa. Tohle bude skutečně test toho, abychom byli schopni překonat naši lenost a egoismus. A tudíž parlament, rada a komise musí uh, být schopni naslouchat větší odvahou, reagovat na hlas našich mladých lidí, kteří říkají, že se musíme probrat, otevřít oči a zachránit tuto planetu. Obracím se na ně. A chci říci, považujte tento parlament, který dnes zahajuje svoji činnost jako váš referenční eh, bod. Pomozte nám, pomozte nám, abychom mohli být více odvážní a reagovat na klimatické změny. Chtěl bych ujistit eh, radu, že všechna eh, nadcházející předsednictví budou mít naši maximální podporu a to samé platí pro komisi a předsedu komise. Je potřeba, abychom nebyli vnímáni jako překážka pro budování jednotné Evropy a mimo eh, i kromě předsedy eh, Evropské rady chci pozdravit vedoucí představiteli 28 eh, států a vlád, 28 členských států, které jsou součástí Evropské unie. To je 28 států, od toho největšího po ten nejmenší které mají opravdu jedinečné poklady celého světa. Všichni přicházejí z daleka a mají svoji kulturu, jazyk, umění, krajinu, poezii, které jsou nenapodobitelné a nezaměnitelné. To je naše velké bohatství. Toto je bohatství, které si vyžaduje respekt všech. Takže když já budu tyto země navštěvovat vaším jménem. Nebudu, vždy jim budu věnovat velkou pozornost. Velkou pozornost jejich hymnám a jejich vlajkám. A to i v těch zemích, i vůči těm, kteří možná nevy, neukazují to samé v této sněmovně. Stejně tak srdečně zdravím britské poslance, ať už mají jakýkoliv názor na Brexit. My, když si máme představit Paříž, Berlín, Madrid a další, že budou tak vzdálené od Londýna. To je pro nás bolestné. Chci, abyste to věděli. Se vším respektem, který máme vůči rozhodnutí britských občanů. Pro nás, pro Evropany, toto je politická cesta, která musí být dokončena s rozumem, dialogem a přátelským způsobem. Ale samozřejmě vždy musíme respektovat pravidla a příslušné uh, Eh, příslušné regule. Chtěl bych také pozdravit zástupce států, které požádali o přistoupení do Evropské unie. Jejich cesta je zahájena na základě jejich svobodné volby. Všichni totiž vědí, jak velmi dobré je být členem Evropské unie. Přístupová jednání a procedury postupují, eh, parlament několikrát vyjádřil uspokojení s dosaženými výsledky a konečně přeji hodně štěstí a úspěchů všem zaměstnancům a pracovníkům tohoto parlamentu. My jsme si v minulém mandátu dali jako cíl, aby Evropský parlament se stal domem evropské demokracie. A proto potřebujeme reformy, transparentnost, inovaci, Mnoho výsledků bylo dosaženo, zejména v oblasti e, rozpočtu, ale tento legislativní mandát musí vydat ještě silnější impuls Eh, a silnější úsilí. A aby to bylo možné, tak potřebujeme intenzivnější dialog mezi poslanci a administrativou. O to já se také zasadím. Vážení kolegové, Evropa toho má hodně co říci, ale je potřeba, abychom to uměli říkat všichni společně. Je potřeba, abychom ukázali, že politická bitva je ve prospěch našich občanů, že Evropský parlament bude poslouchat potřebám těchto občanů, jejich obavám i jejich hněvu, ale zejména budeme vnímat jejich potřeby. Chcem přesvědčen, že všichni z vás vy nasnažíte velké úsilí, abychom měli lepší Evropu, která e, závisí na nás, na vás, jestliže budete schopni do toho dát své srdce a své ambice. Já vám děkuji. Děkuji a teď můžeme se vrhnout do práce. A obracím se na předsedy politických skupin. Pokud chtějí eh, vyslovit nějaký komentář, tak teď jsou na řadě. Vážený pane předsedo, i jménem eh, Evropské lidové strany vám chci poblahopřát ke zvolení do vašeho úřadu. Budeme eh, se snažit s vámi spolupracovat. 101 milionů eh, lidí se podílelo nebo zúčastnilo evropských voleb. To je velký svátek evropské demokracie a ti nám udělili eh, náš poslanecký mandát a to je základ pro naši další práci ve prospěch evropských občanů je to také velká zodpovědnost, kterou jsme přijali. Evropská lidová strana vám přeje hodně úspěchů v příštích dvou a půl letech a přejeme vám, aby eh, vám byl Evropský parlament silný, silným partnerem. Děkuji, pane Webere. A teď eh, paní Garcia Perez. Děkuji, pane předsedo. Jménem skupiny socialistů a demokratů chci na úvod poblahopřát panu předsedu Sasolimu za odpovědnost, kterou nyní získal. Určitě je to velká čest pro každého poslance této sněmovny moci předsedat této sněmovně, která zastupuje evropské občany, zastupuje ženy a muže, kteří si přejí vybudovat lepší Evropu. A my tedy musíme dostat našim závazkům, navrátit těmto našim evropským občanům tu naději v nový evropský projekt. A v nadcházejících pěti letech doufáme, že budeme moci kvalitně spolupracovat se všemi kolegy, aby se takováto Evropa posílila, aby to byla Evropa opravdového občana občanství, opravdových hodnot, rovnosti a spravedlnosti. A v našich rukou je ten závazek tohoto dosáhnout. A určitě můžete počítat se spolupráci socialistů a demokratů. Přejeme vám mnoho úspěchu a přejeme mnoho úspěchu evropskému projektu. Děkuji vám. A teď pan Čološ, prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Já vám chci poblahopřát k zvolení do úřadu a jsem si jistý, že eh, budeme velmi dobře spolupracovat. Eh, volební účast v tomto roce ukázala, že evropští občané eh, vkládají velkou důvěru v evropský projekt. Náš mandát v tomto volebním období by měl být mandátem obnovy. I diskuze na Evropské radě eh, poslední kde ukázala, že bude potřeba velmi pragmaticky přistoupit k reformám, které eh, zatím neinicioval ani rada, ani komise. Musí to být parlament, který bude požadovat obnovu eh, evropského projektu, evropských institucí. Občané také chtějí změnu a já vás si ujistit o tom, že naše skupina Renew Europe vám v tom bude dobrým partnerem. My bychom chtěli navrhnout všem našim partnerům v Evropě konferenci o budoucnosti Evropy, o tom, jak by měly být nastaveny vztahy mezi institucemi. Nemělo by to být vyjednávání zavřenými dveřmi, kde se bude rozhodovat o budoucnosti Evropy, ale měly by to být občané, jejich šlas bude vyslyšen. My vás v tom chceme podpořit a budeme usilovat o spolupráci se všemi. Protože si myslíme, že před námi je velká příležitost. A bude potřeba prohloubit a e, vyjasnit vztah s občany. Děkuji vám, pane Čološi. Teď e, paní Keller. Eh, Děkuji, pane předsedo, a gratuluji vám ke zvolení. Také my se těšíme na spolupráci s vámi. Myslím si, že tu zazněla správná slova o tom, co musíme projednávat. Samozřejmě, vždy se tu hovoří také o pravomocích parlamentu, která by se měla navýšit, protože tím se navýší i práva pravomoci evropských občanů. A my musíme nyní prokázat, že to nevzdáme, že se budeme nadále snažit vylepšovat evropskou demokracii. To je náš úkol, nesmíme to vzdát, musíme pracovat i nadále. A také chci podpořit myšlenku že někdo jako kandidát na předsedu komise, že i tento systém by měl probíhat transparentně. O to se musíme snažit. My musíme prosazovat ta demokratická práva musíme se snažit ostatně zlepšit i míru transparentnosti uvnitř Evropského parlamentu. A jednu věc, o kterou bych vás chtěla požádat, asi si pamatujete usnesení z minulého mandátu, týkalo se to sexuálního harasmentu a bohužel k němu dochází i tady uvnitř Evropského parlamentu, takže bych nyní chtěla na vás apelovat, abyste takováto usnesení bral vážně, protože lidi už mohou být netrpěliví, když vidí, že jejich problém problémy nejsou řešeny. A pane předsedo, my eh, zelení dnes jsme neměli přítomny všechny členy. Bylo to proto, eh, že eh, přestože byli zvoleni do Evropského parlamentu, tak se nemohli zúčastnit tohoto zasedání. Takže prosím, pomožte nám zajistit ta parlamentní práva i pro našeho kolegu Jonkerase. Děkuji, pan Zany. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já vám eh, blahopřeji k zvolení do úřadu. Budete teď mít eh, příležitost vést eh, tuto instituci v obtížných dobách, kde je potřeba zlepšit vztahy mezi občany a evropskými institucemi, kde bude potřeba přiblížit občany institucím Chtěl bych se vrátit ke slovům, eh, která jste použil ve svém prohlášení. Vy jste hovořil o tom, že bude potřeba, aby tento parlament představoval evropskou demokracii, aby chránil práva menšin, aby se respektovali různé postoje. To všechno sdílíme, naše skupina Identita a demokracie v tom bude spolupracovat. Nicméně vy jste před několika dny také hovořil o e, tom sanitárním kordonu, e, pásmu, které by e, se mělo stahovat na určité politické skupiny. V tomto parlamentu to popírá určité demokratické principy a reprezentativnost zastoupení voličí parlamentu. Doufám, že vaše slova budou následována i činy a doufám, že Eh, za několik eh, okamžiků se ukáže, jak to tady bude, jestli je to skutečně dům demokracie a jestli se tady budou respektovat názory občanů, kteří eh, stranám v naší skupině dali miliony hlasů. Jestli ten váš přístup bude má být konstruktivní, tak podpořte naše kandidáty, protože i menšina má právo na to být zastoupena a jejich názory mají být také respektovány. Přeji vám hodně štěstí, doufám, že vaše slova budou následována činy, protože jinak nemůžeme hovořit o demokratické instituci, ale budeme muset hovořit musíme hovořit o instituci, která bude eh, respektovat názory jiných a která eh, bude iniciovat ty změny, které požadovali naši občané. Děkuji vám, pane Zany. Honorevole Fito, Fito. Fito. Presidente, anch'io voglio associarmi al nome Děkuji, pane předsedo. Já také bych se chtěl připojit jménem skupiny evropských konzervativců a reformistů a popřát vám hodně štěstí a úspěchu ve vaší práci. My vás známe už nějakou dobu, takže já mohu velmi kladným způsobem se vyjádřit k vaší práci, navzdory tomu, že je tady určitá politická vzdálenost, která mezi námi. Naše pozice je velice jasná. My jako naše skupina se stavíme eh, hodně jinak k řadě otázek, které byly předmětem střetu v této sněmovně a doufám, že tato sněmovna bude mm, mm, schopna odstoupit od úlohy hlavního protagonisty v řadě otázek a že zvolí spíše jinou metodu, že to bude hmm, jiná metoda než to, že se dělají nějaké dohody v zákulisních místnostech a poté následně jsou zcela schozeny. Takže my doufáme, že tento způsob práce bude možné změnit, že to změníte vašimi organizačními rozhodnostími a že dáte větší úlohu a viditelnost členským státům, pokud jde o velká témata. Třeba, že náš příspěvek by tam chybět neměl, ale náš příspěvek bude skutečně jenom takový příspěvek, který vyváží ty pozice a mělo by se tedy zásadním způsobem změnit nastavení stávající Evropy. Hodně štěstí ještě jednou, pane předsedo. Děkuji panu poslanci Fitovi, pan poslanec Schinderman. Dank. Děkuji, pane předsedo, a i z mé strany vám chci poblahopřát k vaší volbě. Vy jste ve svém projevu tady hovořil o některých velkých politických projektech, eh, z nichž některé sdílíme i my jako lavice, například reforma dublinského systému nebo reforma sociálních práv Evropské unie, eh, reforma práv zaměstnanců nebo pracovníků. Na, eh, proto všechno potřebujeme mít demokratický základ. A teď to je prozba, ale i také požadavek na vás. Ten základ by měl být v tom, že budeme spolupracovat transparentním způsobem a budeme respektovat i demokratická práva menších politických skupin v tomto parlamentu. Takže, pane předsedo, ano, těšíme se na další spolupráci. Jsou tady projekty, na kterých se určitě zhodneme a myslím, že bychom měli postupovat demokraticky a usilovat o progresivní změny ve prospěch našich občanů. Děkuji všem předsedům politických skupin za jejich vystoupení a nyní Přistoupíme Nyní přistoupíme k ustavení politických skupin, nebo respektive ke složení politických skupin. Byly vytvořeny následující skupiny. Skupina evropských lidovců 182 poslanců, dále skupina Aliance progresivní i socialistů a demokratů 100 54, dále skupina Renew Europe, tam má 108 poslanců, skupina Zelených EFA 74 poslanců, skupina Identita a demokracie 73 poslanců, skupina konzervativců a reformistů 62 poslanců, skupina GUE NGL L, tedy Sjednocená evropská levice a severská levice 41. Dále máme 57 nezařazených poslanců. Prohlášení o ustavení politických skupin podle článku 33 odstavce 5 budou předmětem e, zápisu z této schůze. A nyní přistupme k další práci. Pořad jednání byl schválen 30. června podle článku 157, eh, dostali jste ho distribuovan a nedostal jsem žádné námitky k pořadu jednání, takže považuji pořad jednání za schválený. A nyní přistupme k prvnímu hlasování a to se týká numerického složení stálých výborů. Návrh znáte. Kdo je pro zvednutím ruky? Kdo je proti? Kdo se zdržel schváleno. E Nyní bychom se měli věnovat volbě místopředsedů Evropského parlamentu pro zvolení místopředsedů lhůta pro e, kandidaturu se předpokládá na 14.45 dnešního dne. Hlasování by mělo začít probíhat v 15.45. E, kandidatura musí být předána e, sekretariátu je to kancelář 101, je to kancelář v budově Louis Weiss předsednictví. Takže tímto přerušuji plenární zasedání a znovu zahájíme v 15, v 15.45. V 15.45 já vám děkuji. Bene. un deputat